I would ask the colleagues. Kolegové, milé kolegyně, poprosím vás, abyste zaujali svá místa. Musíme eh, zahájit hlasování. So, when Mr. Liberacki... Pane Liberacký, jakmile se posadíte, tak začínáme. În regulă. Deci, prima chestiune. Takže, děkuji. A první záležitost, kterou musíme ještě trochu objasnit, je následující. A ještě pan Karvara se přihlásil o slovo. Proč